rezoluci, kterou váš parlament v tomto ohledu přijme. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane Vamene. Tímto uzavírám debatu, rozpravu na toto téma. Pouze pár eh, sdělení. Eh, polská vláda eh, požádala o zbavení imunity pana Jaroslava Leška Valenty a v souladu s eh, článkem 6, druhým odstavcem, eh, předáváme tuto záležitost výboru pro eh, právní záležitosti. Kromě toho jsme obdrželi seznam jmenování vedoucích výborů. Bude to zveřejněno v zápisu a mohou být pak vznášeny námitky. Pokud nebudou vzneseny, tak to bude platit za schválené. A nyní už přecházíme ke zprávě Geprandy. Evropa s úspornými zdroji a nejdříve si dovolím na čtyři minuty předat eh, slovo panu Gebrandy. Ehm, Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte, abych eh, začal několika čísly, z nich některých by si mohli, někteří by si mohli nechat jenom zdát, ale někteří ne. V roce 2050 budeme mít 9 miliard eh, lidí na Zemi a do té doby dojde ke zdvojení počtu obyvatel a v následujících deseti letech dosáhne 3 miliard. V současné době již jsme potřebo, spotřebovali 60 světových ekosystémů. Naše ekonomika je chamtivá po levných zdrojích nerostného bohatství a zdrojů. A to stojí eh, stovky miliard ročně. Co potřebujeme, je konkrétní akční plán a cestovní mapa Evropské komise, eh, za níž chci srdečně poblahopřát komisaři Potočníkovi je vynikající krok do správného směru, protože analýzy komise jsou velice dobré. Co podle mého názoru ještě chybí, je eh, ještě zdůraznění naléhavosti této celé záležitosti. A to bychom rádi ozřejmili v naší sněmovně. Nejedná se pouze o obsah zprávy, ale o, také o strukturu zprávy, eh, kde eh, jsme identifikovali šest stěženích bodů ve výboru Envy. Dovolte mi, abych je vyjmenoval po pořadě. Úplně na prvním místě je nesmírně důležité, abychom společně s podniky vypracovali konkrétní akční plán proto, aby podniky v Evropě se snažily přispívat k účinnějšímu nakládání se surovinami. K tomu potřebujeme odpovídající pravidla, ale potřebujeme také proto vytvořit větší povědomí, abychom skutečně mohli vyrábět s účinnějším spotřebou eh, našich eh, surovin. Potom potřebujeme recyklaci, dobré využití obchodu dále je nesmírně důležité abychom také eh, zavedli cyklické hospodářství, k tomu patří také dobré využívání druhotných surovin a správné pobídky, které zabrání vzniku nadměrného odpadu. Za třetí potřebujeme účinné využívání zdrojů a udržitelnost a musí se to stát hlavní prioritou inovačních programů na evropské vnitrostátní úrovni. Za čtvrté musíme eh, rozšířit působnost směrnice o ekodesignu. Zatím to platí jenom pro energii, třeba aby eh, se rozšířila působnost i o eh, opětnou použitelnost surovin. A poté eh, musíme také podpořit myšlenku účinného hospodaření se zdroji i do jiných oblastí hospodářství, například do zemědělství, eh, eh, úspornějšího nakládání s vodou, do rybolovu a tak dále. Je jasné, že je třeba vyvinout správné ukazatele. Podle názoru sněmovny je důležité, aby to všechno budovalo na té stopě na footprint. Čím déle jsem se zaobíral tímto tématem, pane předsedo, dámy a pánové, tím víc jsem si všiml toho, že se tady nejedná o ekologické, nýbrž o ekonomické téma. Musíme se zcela jednoduše postarat o to, aby to všechno skutečně bylo také úspornější do budoucna. Už jsem se zmínil o tom, že podniky vydávají 100 milionů víc pro umělé hmoty a rohotné a, a suroviny, protože jejich cena neustále stoupá. O to se jedná. Rada bohužel není přítomná a to je mi tedy nesmírně líto že rada nemá dostatečnou ctižádost a ambice, aby se snažila v Evropě dosáhnout více. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego Gebrandy. A nyní za komisi hovoří pan komisař Potočník. Mr. President, honorable members of the Vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, nejprve dovolte, abych poděkoval panu Gebrandemu za tuto zprávu, která uznává vysokou úroveň ambicí, které potřebujeme, tak abychom se stali Evropou, která účinně využívá své zdroje. Zároveň zde potvrzujeme politické odhodlání v tomto ohledu a naléhavost přijmout kroky, tak abychom reagovali na ekonomické environmentální výzvy, kterým čelíme. Omezení zdrojů v této oblasti, to je globální trend a my samozřejmě musíme reagovat na tuto problematiku. Ekonomická krize jasně prokázala potřebu urgentních změn v ekonomice a zároveň potřebu mm, zvážit naše růstové modely. Bez nových politik budeme uvalovat ještě další tlak na životní prostředí a nesplníme naše cíle v oblasti klimatických změn a zároveň exponujeme naše ekonomiky i naše živobytí systémovým rizikům. Udržitelné využívání zdrojů je podmínkou pro, dlouhodobé, udrži, pro dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost ekonomik je to zároveň příslib růstu a nových pracovních míst, což představuje mnoho výhod pro biznesy, politiky, podniky z krátkodobého, dlouhodobého, střednědobého hlediska. Komise připravila, nastínila takovou cestu udržitelného růstu a konkurenceschopnosti v rámci dlouhodobých strategií v těch vlakových iniciativách strategie pro 2020, hovoříme tam o energetice, transportu, dopravě, vodních zdrojích a tak dále. A účinnost zdrojů jsme tam zahrnuli, pokud jde o kohezi, zemědělství, politiku v oblasti rybolovu osob a ostatních politik. Já doufám, že výsledek legislativního procesu Mm, dostojí těm ambicím, o kterých hovoříme, tak abychom mohli dostát i všem těm výzvám, kterým čelíme. Potřebujeme cestovní mapu v tomto ohledu. Připravili jsme koherentní rámec pro dosažení udržitelnosti až do roku 2050. Evropská komise navrhla um, určité milníky pro splnění cílů pro rok 2020 konkrétních aktivit, tak abychom zahájili proces transformace politika. Účinného využívání zdrojů um, je pojata ze třech úhlů a já jsem velice rád, že ve vaší zprávě sdílíte naše priority. První záležitost Zdůrazňuje potřebu poskytovat horizontální podmíněnost, podmínky pro transformování ekonomiky, pokud jde o spotřebu, produkci, zdůrazňujeme důležitost takových opatření, jako je ekodesign, zdůrazňujeme důležitost výzkumu, vývoje. A zároveň eh, ustupovat od neefektivních subvencí a zároveň mm, odklonit eh, zdaňování v této oblasti protože pro nás je velice důležité, abychom podpořili produktivitu evropské ekonomiky, abychom navýšili růst. Plná implementace eh, legislativy v oblasti odpadového hospodářství by nám ušetřila 72 miliard eur ročně a zvýšilo by to tržby v této oblasti i v mm, oblasti recyklace o 42 miliard eur a vytvořilo by to více než. Secondly, the nature, the target nature Tisíce míst do roku 2020. Zároveň se musí, musíme zajistit, aby náš přírodní kapitál a i mm, ekosystémy byly zajištěny z krátkodobého i dlouhodobého hlediska, protože to je základ naší ekonomiky i kvality života. To znamená definice zdrojů, mm, které se snažíme podporovat. A zároveň jsou zde ekonomické sektory, na které jsme se zaměřili, které mají veliký dopad na um, životní prostředí, budování, potravinářský um, průmysl, doprava. Vidím, že i vy jste tomu věnovali prioritu ve vaší zprávě. Řízení a zpráva, to je důležité v této strategii, protože efektivita zdrojů, to je v podstatě i agenda, která představuje určité propojení všech záležitostí. Musíme zavést změny, integrovat um, tuto oblast do evropského semestru zajistit to, aby se členské státy ubíraly cestou udržitelného rozvoje. Zároveň zahájíme proces definice těchto cílů solidním, eh, na základě solidních indikátorů, ověřených indikátorů, které bude mít k dispozici eh, mm, tematické indikátory až do roku 2030. Samozřejmě, že potřebujeme plnou implementaci environmentální legislativy Evropské unie, což jde ruku v ruce s mezinárodními akcemi na mezinárodní scéně, tak abychom zajistili rovné podmínky v této oblasti. Jsou to závazky všech zúčastněných stran, které jsou zásadní pro úspěch jakéhokoliv programu. Potřebujeme mobilizovat aktéry na všech úrovních a ve všech relevantních sektorech. Všechny tyto sektory musí hrát svůj podíl, svou roli a já doufám a počítám s vaší podporou. Rozpravu, která nás dneska čeká, budu sledovat s velikým zájmem. Děkuji. jako další za výbor za mezinárodní obchod pan Jakolino na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsem si vyslechl, pane Gebrandio, tak mu chci eh, poblahopřát. Slyšel jsem i otázky, jež vyvstávají. Zpravodaj eh, za mezinár, jako zpravodaj za mezinárodní obchod musím tuto zprávu přivítat a rovněž i mnoho námětů, eh, které jsme tam předložili my, byly, bylo vzato v úvahu. Není pochyb, že externí rozměr Evropské unie, tak v tom právě environmentální oblast služeb je velice důležitá jako udržitelný hospodářský zdroj v oblasti eh, boží služeb, poměřování energetického výkonu, výkonu výkonnosti by se mělo stát součástí strategie za růst, vytváření pracovních míst a zelené technologie by určitě prospěly konkurenceschopné Evropě a pomohly malým a středním podnikům. Zaznamenal jsem význam některých základních otázek a doufám, že vše bude propracováno pomocí bilaterálních jednání a dohod, abychom se zbavovali jak tarifních, tak netarifních překážek k výměně environmentálních služeb mezi partnery partnery. Rovněž eh, preferenční zacházení se e, přátelskými životnímu prostředí právě službami a e, zbožím e, rovněž by mělo nastat. Evropská unie by měla i nadále se trvávat jako vůdce a vzor v této oblasti. Měla by podporovat obchodování zelenými službami a zbožím s jinými zeměmi, aby se zasazovala o, za udržení viditelnější svět právě i v jiných částech světa. Máme obchodní dohody, které eh, nejsou vždy eh, v souladu s energetickou účinností, ale pokud se tak stane, tak budeme růst inteligentně. Děkuji panu Jakolinovi a nyní za ITRE pan kolega Johansson na minutu. Först, eh, herr ordförande och kollegor. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych nejprve poděkoval panu zpravodovi za vynikající zprávu. E, jako zpravodaj, který vypracoval stanovisko výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, musím říci, e, že Eh, účinné hospodaření se zdroji je předpokladem pro dobrou ekonomiku v Evropě. Potřebujeme inovace, potřebujeme zlepšení eh, procesu recyklingu, potřebujeme lepší ekosystém a tak dále. V našem stanovisku výboru pro průmysl, výzkum a energetiku jsme se také zaobírali otázkou, jak koordinovat úsilí mezi členskými státy a úrovní Evropskou unii a jak nalézt konkrétní formy pro dosažení tohoto cíle. Je třeba učinit to na základě měřitelných indikátorů a cílů eh, to podporuje legislativní iniciativa odpovídajícími prostředky a, financují, a mechanizmy financování. To je nesmírně důležitá otázka i v této souvislosti. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego Johansone. A nyní za výbor pro regionální rozvoj má slovo kolega Vogo na minutu. Uh, you, uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, Výbor pro regionální rozvoj s velkým potěšením vypracoval svůj postoj k této zprávě. Vítáme účinnost zdrojů jako vlajkovou iniciativu pro Evropu 2020. Rovněž voláme jako výbor eh, po větším, větších investicích do eh, projektů týkajících se eh, obnovitelných zdrojů a bylo to vzato i v úvahu. Rovněž voláme po posílení přispění strukturálních fondů k udržitelnému růstu a i zde už to politiky zohledňují. Rovněž voláme po lepší koordinaci mezi různými unijními fondy, aby bylo dosaženo lepší účinnosti zdrojů a harmonizaci strukturálních fondů. Rovněž si přejeme lepší koordinaci mezi místními samosprávami a regiony, protože ono to často právě jsou ty místní samozprávy a regiony, regiony, které s těmi projekty musí pracovat. Proto, abych to tedy shrnul, podtržel, jsme spoji s touto zprávou velice spokojeni jako regi. Děkuji, pane kolego Vone, a nyní máme představitele politických skupin, pan kolega Florenca EPP na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři Potočníku, srdečně blahopřeji za tuto zprávu. Není to opravdu jednoduchá záležitost předložit zprávu o energetických zdrojech, která se vlastně všech oblastí našeho života. Um, Není tady eh, pouze, eh, nejedná se pouze o nějaké, nějakou zelenou propagandu, jedná se o zásadní věc pro naši budoucnost a proto je důležité, abychom na vše eh, koukali i z hlediska konkurenceschopnosti, udržitelnosti našich odvětví a proto si představuji, že ta široká debata je nutná, i když bychom třeba nemuseli i vždy volat už po legislativě. Možná by šlo i o to, že bychom se měli dohodnout s různými průmyslovými odvětvími. Nakolik musíme být účinnější? Ludwig Erd se o tom už v Německu pokoušel, e, můj otec se to u mě pokoušel, e, já u svých dětí. To nefunguje. E, já jsem kdysi mýval auto s 12 litrovou spotřebou, teď mám z 5 a brzy to budou 3. Ale co na tom bylo špatně, když nám otcové říkali, že politika účinnosti není jenom o tom, e, co s tím dál, že pokud si z lesa odvezeme dříví, tak to musíme zase dosadit, aby ten les znovu rostl. Ale my už jsme pokročili dále. Děkuji tedy kolegovi Gebrandimu za příjemnou spolupráci spolupráci, skvělou spolupráci. Položili jsme skvělé základy. Stále znovu eh, mý političtí eh, přátelé eh, na, z různých jiných politických skupin přicházejí z extrémy. Chcete opravdu nám zakázat jíst maso? Chcete nám vepisovat do těch pravidel přesná čísla? Chcete, aby všichni neustále psali zprávy? Nechte nás vydechnout. Ale nápad s ukazateli je sice správný, ale jedná se o proces, který musí postupovat postupně. Pane kolego Gebrandy, budeme se pokoušet společně vyškrtnout ty nesmysly a tlačit kopředu to, co je roz. Děkuji mnohokrát, pane Florenci, a teď paní kolegyně Merkis. Děkuji mnohokrát, pane eh, předsedo. Pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, já jsem měla kdysi báječnou varnou konvici. Kdysi pak se jednou rozbila a už nemohla být opravena. A vlastně mm, tam kromě takové maličkosti nebylo nic rozbité, ale bez této malé náhradní části se to museli vyhodit, protože bylo levnější koupit si nový přístroj, než nechat opravit ten starý. A takhle to nejde. Proto je dobré, že tady ještě jednou hovoříme o celé této jednotě surovin a zdrojů, protože je tomu prostě tak, Eh, že kdysi ve slavné zprávě před 40 lety už se něco podobného o hospodářském růstu řeklo a teď po 40 letech ten problém máme stále stejný. Problém s účinnějším nakládáním se zdroji a surovinami a v minulém roce už jsme k tomu předložili minimálně dvě strategie, strategie se zdroji a nyní strategie týkající se úsporného zacházení se surovinami. Třeba, aby to bylo tak integrováno do naší společnosti, aby lidé eh, nebyli schopni jenom navlíkat si více svetrů, aby ušetřili za náklady na topení, ale aby to bylo integrováno do všech oblastí politiky, jako například do modelů nového obchodování, eh, například podporovat více opravy a ne prostě pořizovat si stále nové a nové přístroje a Eh, další opatření, která něco takového umožňují. Eh, lepší nálepky a ne pět nejrůznějších nálepek. Eh, je třeba také prostě, na, aby na první pohled bylo vidět, oč se jedná. Je třeba zavést také odpovídající opatření při likvidaci odpadu, aby všechno se nespalovalo nebo neskončilo na skládkách a aby byl odpad znovu používán. A k tomu přistupuje také skutečnost, že již teď v Evropě máme Dreyfusov, Dreyfusův otisk stopy. Eh, je třeba, abychom, pakliže se podívám do budoucnosti, pardon, do minulosti, Ehm, upozornil na to, že v roce 2006 eh, stály určité produkty šestinu toho, co stojí dnes. Je třeba, abychom něco začali konat nejenom pro ekologii, ale také pro ekonomii. Děkuji mnohokrát, vážená paní kolegie. A nyní hovoří pan pana Jotov na minutu a půl. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milí kolegové, vážený pane komisaře. Stávající krize v Evropské unie unii poukázala na veliké problémy. Máme se samozřejmě velikou nezaměstnanost, ekonomickou recesi, nezaměstnanost, chudobu a tak dále. Jsou zde ovšem i jiné problémy, které nevidíme na první pohled, ovšem které volají po rychlém řešení. Například účinné využívání zdrojů v naší společnosti, v následujících letech střední třída světové populace dosáhne 3 miliardy a proto si myslím, Mm, že je důležité, aby rozvojové země v tomto no, následujícím období mm, těžily z, těchto, z tohoto nového rozvoje. Ovšem, zdroje máme velice omezené, máme zde velice jasné limity a právě proto bude muset změnit i náš systém produkce a um, mm, plítvání s našimi zdroji. Toto je velice důležité, tak aby ten růst, který nás čeká, byl efektivní, účinný. Potřebujeme přijít s alternativními novátorskými programy, které bude zdůrazňovat využití těch zdrojů, které máme k dispozici maximálním účinným způsobem. To je zásadní, pokud opravdu chceme vyřešit problém například i v oblasti bezpečné, bezpečných dodávek zdrojů v Evropské unii a nedostatek zdrojů na celosvětové úrovni, který se bude zhoršovat. Globální problémy požadují a vyžadují globální řešení. Evropská unie proto nesmí být izolována ve svém úsilí. Evropská unie musí nést odpovědnost světového vůdce, musí zlepšit své programy, pokud jde o efektivní využívání zdrojů. A na závěr bych rád poděkoval komisaři za úžasnou zprávu a zároveň, komisi, a zároveň komisi. Děkuji, pane Jotové. A pan Eckhout nyní na dvě minuty. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Zároveň bych rád poděkoval zpravodaji za tuto zprávu. Připomnělo mi to vlastně jakousi výroční zprávu velkých nadnárodních společností. Často se tam hovoří o tom, že poukazují na mm, nárůst cen materiálu, které je stojí miliardy a přichází tím o zisky a tak dále. Někteří jasně hovoří o tom, že největší problém je v tom, že ty eh, prvotní materiály, suroviny jsou nesmírně drahé a v podstatě poté přenášíme tu cenu na spotřebitele Unilever. Například přišlo 2,5 miliardy zisků v důsledku toho právě tohoto nárůstu cen. Toto je nadnárodní společnost, která mm, to přiznala, čili jak budeme reagovat na problematiku nedostatku přírodních zdrojů do budoucna. Nejde pouze o ekonomickou a zelenou agendu, znamená to, že všechny podniky v současnosti fungují nebo všechny podniky se snaží postupovat tímto směrem. U nás například pouze pětina podniků v Nizozemí má vypracovanou nebo připravují vůbec strategii, jak se dostat z této situace, jak pokročit vpřed. Hmm, měli bychom se zabývat různými možnostmi, jak využívat kvalitnější způsobem naše přírodní zdroje. Máme zde nyní k dispozici program komise, který hovoří o těch správných věcech, správných eh, oblastech, jak to budeme řešit, jakým způsobem budeme postupovat, pokud jde o transfer mm, toho zatížení z práce mm, na, na životní prostředí a tak dále, jakým způsobem budeme implementovat stávající nařízení, například směrnici o odpadech, jakým způsobem zajistíme i tento postup zemědělství a zároveň jak dosáhnout těch správných indikátorů. Ano, je to dobrý dokument, dobrá agenda, ovšem nyní potřebujeme opravdu jednat a to je důležité. Zelená, účinná ekonomika je něco, co nás může dostat z této ekonomické krize, ovšem musíme to brát vážně, musíme se podívat na sektor zpracování odpadů, jak budeme postupovat, to je zásadní, jak změníme politiky v oblasti zemědělství, jakým způsobem budeme efektivně reagovat na problémy dusičnanů a tak dále. Toto jsou všechno otázky, kterými se musíme zabývat, protože musíme postupovat účinně a způsob, jak reagujeme na nedostatek zdrojů, to je ta cesta před to je ekonomika, to je zelená ekonomika, kterou potřebujeme do budoucna. Děkuji, pane kolego Eichhoutové. Michal, to je pan kolega Ousky jako další. Děkuji vám, pane předsedající, pane komisaři, kolegyně, kolegové. Dovolte i mě, abych eh, kolegovi Gebrantovi, eh, Gebrandimu pardon, poděkoval, poděkoval za jeho zprávu. Eh, šetření zdrojů a jejich efektivní využívání je jistě cílem nás všech

Děkuji mnohokrát, pane kolego Ouský. Chtěl bych se omluvit, že jsem příliš brzo zaťukal, takže příště vám dám více času, promiňte. A teď pan Rosy na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tato zpráva je opět prohlášení o úmyslu, které bude těžko realizovatelné z hlediska současné hospodářské krize. Nejdůležitější témata, s nimiž se zaobíráme, jsou zcela zjevně ekologická témata, ale pak, když se bude stále něco dělat jenom v Evropské unii, bude to jenom se, povede to jenom ke schudnutí našich podniků na vý, k výhodě třetích zemí. Eh, dojde k mm, přesunu výroby do třetích zemí které mají pakliže vůbec jiná pravidla, která zatěžují podniky daleko méně a to samozřejmě povede PS horš, i ke zhoršení ochrany životního prostředí u našich občanů a naši občané tím budou dvakrát potrestáni. Za prvé dojde ke ztrátě pracovních příležitostí a ke zvýšení ekologických emisí, čili to rozhodně není východisko z krize. Ve výboru Envy jsme z tohoto důvodu hlasovali proti zprávě, ale chceme se pokusit také podat pozměňovací návrhy, abychom určité body mohli ještě vyřešit, které se nám jeví jako kontroverzní než dojde k hlasování o zprávě, ale do té doby se zdržíme, jinak budeme hlasovat proti. Děkuji mnohokrát, pane kolego Rossi. A nyní pan kolega Hartung na minutu a půl. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dnes debatujeme o zprávě pana Gebe, Gebrandeho ohledně účinnosti, účinné využívání zdrojů, v podstatě nehovoří o ničem konkrétním, hovoří, že musíme změnit filozofii, že musíme, že zdroje musíme využívat efektivnějším způsobem, agenda musí být ambicioznější, musíme se na to podívat z holistického hlediska a tak dále. Ovšak v podstatě pan kolega nehovoří o nějakém jasném směru, já to nechápu. Hovoří v podstatě o tom, že jeho přátelé v oblasti životního prostředí získají více finanční prostředků a já tomu říkám klientelismus. Hovoří o tom, že budeme zdaňovat skládky a, e, e, že budeme mít evropskou externí politiku v této oblasti, že budeme mít aky v oblasti odpadu a tak dále. Bude Lady Štonová mm, dohlížet nad naším zpracováním odpadů. Já nevím, opravdu nerozumím tomu. PVB je pro rozumné řízení této problematiky, ovšem to zde máme už dlouho tento přístup, to znamená rozumně, my opravdu nepotřebujeme návrh pana kolegy, čili co uděláme s touto hloupou zprávou? Pane předsedo, ano, já vím, hovoří se zde o jasných kritériích, striktních, pokud jde o um, Mm, odpadové hospodářství a v podstatě jeho zpráva rovněž odpovídá těmto, těmto pravidlům. Já využiju jeho zprávu a okamžitě ji rychle zrecykluju a dávám ji zde do koše. Prosím. Pan kolego Hatongo, eh, připustíte dotaz ze strany pana Gerbrandyho? Děkuji za slovo, pane předsedo. Pan Hartong ehm, jak se nepochopil ten směr, kterým se chce vydat, ehm, že je to takové cirkulární nebo kruhovité, ehm, možná se mu z toho zamotala hlava, hovoří o environmentálních cílích, ovšem když se podíváme například 20 milionů eur, které ročně utrácíme na mě a mm, přes, před čtyřmi lety to bylo pouze 6 miliard. Je to environmentální agenda? My prostě, my prostě, jaká je to? Environmentální nebo ekonomická agenda? Jak se na to díváte, pane kolego? Děkuji mm, za tento dotaz. Já jsem to spíš považoval za poznámku, než za otázku všem. Vy jste tak v podstatě uzavřen úzkoprse eh, v, to, v této oblasti. Já jsem o tom už hovořila. Ano, samozřejmě musíme rozumně přistupovat k tomu, jak řešíme mm, otázku přírodních zdrojů, ovšem ne, tak jak to ví vaše strana. Děkuji mnohokrát a nyní přijdou na řadu další řečníci. Pan kolega Zebr na dvě minuty. Děkuji, pane předsedu. Nejprve chci poděkovat panu zpravodajovi a také našemu stínovému zpravodajovi Karl Heinzovi Florencovi, kteří vypracovali vynikající zprávu, ale přesto bych si dovolil malý rekurs do dějin a podíval bych se na to, jaké faktory eh, prospěly obrovskému růstu v Evropě a chceme-li zůstat úspěšní, tak co byly ty zásadní elementy. Myslím si, že to navýšení účinnosti účinnosti eh, surovin kolem eh, roku 14 zhruba půl hektar zemědělské půdy byl zapotřebí pro obhospodařování jednou osobou. V Evropě to bylo desetinásobek. Tyto země jsme předběhli. Co byly vlastně ty hnací faktory? Za prvé konkurence mezi jednotlivými státy, jednotlivými systémy, které vládly v Evropě a také boj každého proti každému. Za druhé, vědomosti, které jsme vyvinuli v Evropě takovým způsobem, eh, které znamenaly racionální přístup k záležitostem a ke zvládání přírodě prostřednictvím výzkumu přírodních zákonů a k jejich prosazování v ekonomice. Za třetí, struktury vlastnictví vytvořily v Evropě politickou strukturu vlastnictví, která znamenala také vlastní odpovědnost v tom ohledu, že lidé se cítí odpovědní za hospodaření na svém majetku. Za čtvrté pobídky a tady byly hlavně důležité ceny. A e, tento cíl vlastně je nasměrován právě na propojení cen a snaží se na základě různých opatření přinést internalizaci externích nákladů, ale to je nesmírně obtížná záležitost protože musíme zohlednit eh, nezbytnost dosažení politického a společenského konsensu, pokusíme-li se uměle ovlivňovat ceny a to je veliká výzva. Za třetí samozřejmě na základě předpisu. A tady musím říci, že je smysluplné vytvářet předpisy pouze na evropské úrovni, se musíme primárně zaměřovat na implementaci a nikoliv na to, abychom tady příliš teoretizovali a potom se minuli cílem. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane kolego Sejbere. Pan kolega Děrek jako další. Civilizační rozvoj zrychlil díky tomu, že k energii byl snažší přístup. Na druhé straně se začaly naše suroviny postupně vyčerpávat s tím, jak rostlo bohatství občanů um, a současný spotřebitelský model se rozšířil, je stále více výzev. Nikoli pouze eh, v oblasti klimatu, ale rovněž i problémy, které musíme řešit racionálním způsobem a jinak eh, spotřebovávat, jinak vys- využívat zdroje, abychom se dokázali dále vyvíjet. Eh, ve světě vidíme trend, kde je surovinové hospodářství ehm, aby si sami začali i eh, zpracovávat tyto suroviny. I v Číně i v Rusku se už snaží sami eh, rozvíjet průmysl. Delokalizace eh, těchto energeticky náročných odvětví rovněž bude Evropu vyčerpávat. Takže co můžeme dělat, abychom lépe využívali eh, suroviny, vodu, lesy, půdu a dokonce i vzduch? Jednak hm, hmotná substituce, technologické nahrazování a recykling, o tom už jsme slyšeli. Dále i lepší hospodaření vlastními zdroji a e, i pro, ve prospěch lokálních společenství. Vytváření dobrých hospodářských podmínek i fiskálních podmínek, abychom v rámci Unie z toho učinili hospodářskou konkurenceschopnou přednost a rovněž musíme upozornit komisi na určité nadnárodní korporace a na hospodářský protekcionismus v rámci VTO. Děkuji. Děkuji, pane kolego Gierku. Pan kolega Kramer na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Rovněž děkuji panu kolegovi Gerbrandimu za dobře odvedený kus práce. Mnohé v této zprávě mohu bezprostředně podpořit a je dobré, že si sami říkáme, že musíme eh, překonávat překážky, které ještě mohou existovat v rámci vnitřního trhu a musíme se zabývat správným hospodařením se strojí výměnou zdrojů. Ale mnohé z toho ani není úplně správně z toho, co řekl pan Kirek. Eh, nejde o to, že eh, náklady na suroviny eh, se často eh, nezdražují proto, že máme méně zdrojů, ale tiskne se příliš mnoho peněz a právě lidé investují do surovin jako do určité investice. Proto ty ceny stoupají a ne proto, že už nám nejsou přístupné nebo k dispozici určité zdroje. Tady by bylo dobré se lépe zamyslet nad analýzou důvodu protože musíme dobře znát důvody toho, co se děje. Mně leží v žaludku dvě věci. Falešné signály, požadavek na rozšíření eh, směrnice o ekodesignu eh, to nesmíme opustit ten princip, že se držíme politické soutěže a nikoli eh, politického diktátu, že ta hospodářská soutěž musí vyhrát. A druhá závažná věc je, že Evropa v dobách krize že bychom měli zavádět nové daně v této oblasti. To taky mi vadí. Děkuji. Děkuji, pane Kramere. Eh, Při, připustíte otázku ze strany pana kolegy Zebra? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane kolega Kramer řekl, že tištneme příliš mnoho peněz a proto ceny stoupají. Víme, že americká eh, banka eh, rychle vytiskla peníze, Evropská ústřední banka je e, povinna v rámci snižování inflace tisknout peníze, ale e, jí to vytýká. Pane Kramere. To je otázka, jak to politicky hodnotíte. Chci všem připomenout, že s touto rozpravou to nesouvisí, ale na tu otázku musím odpovědět. V prosinci a v únoru bylo celkem vytištěna miliarda eur, aby podpořila likviditu nebo její nedostatek v Jižní Evropě. Proto už se snažíme vlastně odcházet od eh, stability. Ehm, to je, myslím, zřejmé. A rovněž tou politikou zostřujeme a hrozí mm, kolaps na trzích surovin, protože mnoho peněz tím teče do e, kovů, e, protože tam lidé vidí určité bezpečné jakoby přístavy pro své peníze. Děkuji, pane Kramere, a nyní paní kolegyně Hasi na dvě a půl. E, Milí kolegové, milé kolegyně, ráda bych poděkovala panu zpravodaji za úžasně odvedenou práci. Naši účinnou strojů musíme zlepšit proto, že je to nezbytný krok, pokud opravdu chceme zvýšit naši prosperitu a zároveň víme, že máme k dispozici méně přírodních zdrojů. Jsem nesmírně ráda, že komise si uvědomila tuto potřebu a že přišla se stopní mapou, kterou jsme všichni um, uvítali. To, co možná uh, je Méně pozitivní je to, že jsme za poslední dva roky neviděli žádné praktické kroky v této oblasti. Například eh, jsme nebyli schopni zlepšit účinnost, eh, pokud jde o mm, kovové obaly, nemáme systém, který by pokrýval eh, celou Evropskou unii. Zpráva výboru ENVY vyjadřuje obavy i v oblasti jasných a čitelných indikátorů, které nám umožní identifikovat eh, transparentním a jasným způsobem naše cíle. To potřebujeme eh, proto, abychom byli schopni srovnávat skutečné cíle. Musíme dosáhnout tyto cíle na Evropské unii mm, přímo v realitě a nesmíme je mít pouze na papíře. Musíme se snažit zredukovat využívání přírodních zdrojů, ovšem to samo o sobě nestačí rovněž je důležitý způsob um, naší konzumace. Pokud uh, ovšem naše celková uh, spotřeba roste, tak nám toto nepomůže. Recyklace, recyklační mechanismy musí být účinnější, efektivnější. Jsou zde politické projevy neustále, kdy lidé hovoří o tom, jak je obtížné získávat kovy, ovšem i přesto nejsme schopni recyklovat více než 1% použitých, použitých kovů. Ano, já jsem pro recyklaci elektronických přístrojů, ovšem ty náklady jsou někdy 50 násobek toho, eh, jaké by byly, kdyby nedošlo k recyklaci v této oblasti. Ano, vidíme zde rovněž boom v oblasti těžebního průmyslu, tom ovšem sebou nese jiné problémy, především na severu, kde jsme zaznamenali mnoho problémů Eh, v oblasti zvyšování emisí způsobených těžebním průmyslem. Čili toto jsou všechno oblasti, na které se zapomíná. To znamená, že bychom měli snížit i nebo eh, omezit těžební průmysl. Děkuji mnohokrát a nyní paní Rozbach. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Parlament se chopil celé řady iniciativ pro účinnější nakládání se surovinami, například e, i o to, aby se, odha- aby se vyhazovalo daleko méně potravin. Potřebujeme skutečně účinnější hospodaření se zdroji, ale proč by měla Evropská unie rozhodovat o tom, že by státy měly postupovat účinněji v hospodaření se zdroji? Ve zprávě se jedná o daně a o systémy odpadu a používání veřejných prostředků. Pro mě jsou takové systémy svozu odpadu a daní něco, co patří do kompetence národní, regionální a lokální, nikoliv do kompetencí Evropské unie, jako například pak je tam tedy něco týkající se evropských subvencí, to je dobré, ale na druhé straně se požadují jiné výdaje, ale proto nemůžeme hlasovat pro tuto zprávu, byť jsou v ní obsaženy i dobré věci, jako třeba nejlepší postupy za zohlednění nejnovějších vědeckých údajů pro lepší hospodaření se zdroji. Proto to nemohu zamítat a přece jenom já jako taková budu hlasovat pro. Eh, chceme Eh, dosáhnout toho účinnějšího hospodaření s větším povědomím občanům bez menších státních zásahů a eh, například exporty třetích států, vývoz odpadu ze třetích států vůbec není ve zprávě zmíněn. Něco takového by se mělo zakázat, aby se vytvořily lokální pracovní příležitosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní kolegyně Rozbachová. A nyní pan kolega Imbrasas Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaře, drazí kolegové, proto aby se odstranila problematika nezaměstnanosti, je třeba abychom nalezli nové prostředky pro účinné hospodaření se zdroji. Souhlasím s myšlenkou, že je třeba účinněji nakládat také s druhotnými surovinami v Evropě a vytvořit takovou příhodnou situaci, aby se skutečně odstranilo co největší množství odpadu, či aby byl odpad recyklován. To by mělo být skutečně první prioritou jak v evropských, tak ve vnitrostátních programech Eh, protože to je jediný způsob, jak můžeme lépe hospodařit s tak cenými surovinami pro nás, pro všechny. Je to podmínkou sine qua non pro zelenou ekonomiku, proto abychom hm, znovu obnovili ekonomiku a zlepšili ochranu životního prostředí. Je třeba, abychom vytvořili možnosti i pro příští generace abychom tedy odpovědněji jednali s našimi zdroji a zachránili tak naši planetu. Děkuji mnohokrát, děkuji vám. A nyní paní kolegyně Vertmana, jednu minutu a půl. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. Aktuální eh, podoba eh, krize ukazuje, že potřebujeme nové možnosti pro trvale udržitelný růst. Otevřené hospodářství roste a e, nová pracovní místa mohou být vytvářena právě na základě účinnějšího nakládání se s surovinami. Musíme se zaměřit na takové oblasti, které zatím byly zanedbané, jako například rostoucí počet obyvatelstva a tím pádem stoupající spotřebu potravin, jakož také účinnější nakládání s našimi ekosystémy. Proto je třeba, abychom se zaměřili také nejenom na suroviny, ale i na potraviny. K tomu patří transparentnost, ale také patřičná osvěta v řadách občanů. To by e, mělo být doplňujícím opatřením naše občané jsou ochotní přispět aktivně eh, a je tady také veliká úloha pro regionální a lokální úroveň a všem chci poděkovat za dobrou zprávu. Děkuji ještě jednou, děkuji mnohokrát paní kolegyni a nyní pan kolega Franko na dvě minuty. Merci, monsieur. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, a rád bych rovněž poděkoval našemu kolegovi za kvalitní zprávu, kterou podporuje opravdu s radostí. Milí kolegové, kolegyně, jistě víte, že naše ekonomika, naše prům, náš průmysl samozřejmě záleží na cenách um, um, přírodních surovin, které jsou nestabilní. Samozřejmě, že zde vidíme mm, i tu um, otázku mezinárodní konkurence a tak dále. Máme zde samozřejmě i možnost nových technologií, Čína, um, dále um, je zde rovněž nesmírně důležitým hráčem. Musíme chránit, chránit nejenom naše odvětví, ale životní prostředí a proto se musíme stát méně závislými na těchto zdrojích. Musíme podporovat inovace, recyklaci. Evropská unie se musí stát reálnou cirkulární ekonomikou, kde mm, bychom prodloužili život mm, těchto materiálů, která by byla naší prioritou od produkce až po opětovné využití a recyklaci odpadu, je důležité, důležitá efektivita, samozřejmě energetická účinnost, energetické využití našich odpadů, to je velice to je zásadní. Dále je to udržitelný rozvoj těchto zdrojů i z potenciálních zdrojů, které jsme zatím podceňovali. Přírodní kapitál um, představuje i dřevo, je to energetický zdroj, který je obnovitelným zdrojem, je to úžasný konstrukční materiál, přírodní materiál. Vidíme zde nastupující nové ekonomiky, které rychle rostou, proto my musíme být proaktivnější, dynamičtější, imaginárnější, pokud jde o využívání našich strojů, tak, abychom opětovně nalezli cestu růstu. Evropská unie musí podporovat své podniky ve vytvoření, vytváření udržitelnějších a inovativnějších produktů a zároveň se musí snažit změnit chování našich spotřebitelů, aby byli odpovědnější. Podporuji například Eh, různé experimenty, které se týkají energetické účinnosti našich produktů a informace, které se týkají o energetickém dopadu eh, spotřeby našich, eh, našich občanů. Nesmíme zapomínat, že všechny tyto zdroje jsou nenahraditelné. Děkujeme. Děkuji panu kolegovi Franko. A nyní pan kolega Kutas na dvě minuty. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Eh, vážení kolegové, za posledních 12 let jsme byli svědky obrovského vzestupu cen surovců na bezine, surovin na mezinárodních trzích a rovněž trendu spekulovat s těmito surovinami. Eh, právě z důvodu vysokých cen surovců což není pouze z důvodu toho, že by nám chyběly, ale i z důvodu, že se s nimi spekuluje. Tak ty ceny rostou a i to by mělo být podnětem pro Unii, aby se více zabývala využíváním vlastních zdrojů, celosvětových zdrojů co nejúčinněji a evropská exekutiva by se měla zabývat i celoevropskými normami, standardy a i e, dodržováním pravidel obchodování VTO. Tedy cla a bezcelní eh, překážky musí být odstraňovány právě u eh, aktivity, která je účinná z pohledu ochrany životního prostředí a aktivit, které hospodárně eh, zacházejí s surovinami. To může přímo kladně ovlivnit životy milionů lidí, kteří jinak musí hladovět. Takže praktiky nesprávného zachání musí být vymyceny. Děkuji, paní, pane kolego Kutas, paní kolegyně Manner na minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře. Ráda bych poděkovala panu zpravodaji za skvělou zprávu, která vzala v potaz všechny naše názory. Myslím si, že v této zprávě vidíme zdůrazněnou důležitost recyklace, opětovného používání přírodních materiálů. To je zásadní problém, protože my zde v Evropě neděláme dostatečné, nevyvíjíme dostatečné úsilí. Naše um, stupeň recyklace je zatím ještě pořád nízký, čeká nás ještě dlouhá práce. Zároveň zde vidíme problém plítvání s potravinami. To je další záležitost, která by se měla zlepšit, začlenit určitou, zapojit určitou efektivitu do potravinového řetězce. Pan kolega zdůrazňuje ve své zprávě i důležitost účinného využívání zdrojů, to, jakým způsobem zacházíme s našimi mm, mm, zdroji v oblasti lesnictví, využívání dřeva, to vše je velice důležité, když hovoříme o této problematice. Děkuji mnohokrát. A nyní na dvě minuty pan kolega Bütikopfer. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, milý pane komisaři, milý pane zpravodaji, milé kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych vyloženě poděkoval panu Gebrandimu za tuto vynikající zprávu. Poselství vycházející z našeho usnezení a z této zprávy musí znít pro veřejnost, pro ekonomiku a pro členské státy. Existuje silná kooperace mezi komisí, především ze strany pana komisaře Potočníka s Evropským parlamentem právě v oblasti účinného nakládání se surovinami. Domnívám se, že nejvíce rozhodující fakta všichni známe. Víme, že Evropa závisí více na dovozu surovin, více než jiné regiony světa. Víme, že je to velikou pomoci pro hospodářství hospodářskou dynamiku, pakliže začneme účinněji nakládat s našimi zdroji. Víme, a komise nám to stále znovu okazovala, že bychom mohli vytvářet až vytvořit až 3 miliony pracovních příležitostí, budeme-li brát hospodaření se surovinami vážně. A je třeba, abychom na základě tohoto povědomí také konali. Přijde na to, jak budeme dobře schopni spravovat tyto záležitosti a komise, parlament a také zejména členské státy, jakož i ekonomičtí aktéři budou rozumní, aby mohli spolupůsobit a tady to ještě tak trochu hapruje. Buďme upřímní. Netuším, zda můj seznam je příliš ne pohodlný, ale doposud jsem našel čtyři členské státy, kdy to jenom z poloviny bráno vážně, aby existovaly plány účinného nakládání se zdroje Nizozemsky 2010, Rakousko v lednu, Německo a teď v neposlední řadě v březnu také Velká Británie. Jedna jediná členská země, a sice Německo, to vůbec zvládla dostat eh, toto téma až na projednávání vlády. To není zrovna dobré. A členské státy se rozhodně eh, nějak eh, s tím nepárali, když částečně blokovali návrhy komise. Pojďme být stižádostivými pojďme vyslat toto poselství naprosto jednoznačně. Veďte správně, nebo si aspoň vemte případ, nebo prostě jděte z cesty. Děkuji vám, pane kolego Bidikofere, a nyní paní kolegyně Jana Kudages. Děkuji vám. V současné době Průměrný občas, eh, občan v EU produkuje asi 6 tun odpadu a to nemůžeme akceptovat a právě proto musíme více odpadu recyklovat. Ve Spojeném království 40 domácího odpadu je recyklováno ve srovnání s 11 před deseti lety. Spravodaj eh, předložil určité užitečné eh, návrhy, ale některá doporučení jsou nepraktikovatelná, jako například, že určité odpady by neměly být skladovány na skládce. A my také musíme vědět, že ani takovéto odpady nemůžeme zdanit, neboť já se domnívám, že zdroje musíme rozumně řídit a spravovat, ale musíme mít realistické cíle a musíme se ubírat postupnou cestou od skládek a tyto cíle musí být stanoveny na úrovni členských států. Děkuji. Děkuji vám, paní kolegyně, a nyní pan kolega Sim Šimanský. Děkuji, pane předsedo. Chci vás upozornit na to, že se tady hovoří o snížení skleníkových plynů o 95% ve srovnání s rokem 1990. Je to velice dobrý cíl, ale snížení spotřeby energie je těžká věc, neboť Polsko udělalo hodně v oblasti snížení emisí CO2 a úsilí snahy jednotlivých členských států by také měly být brány v potaz. Jedná se o růst v Evropě a právě proto musíme být velice op opatrní, když budeme stanovovat dále jdoucí cíle a snižování. My si také nemůžeme dovolit být naivní, neboť země, které eh, mají nejvyšší emise CO2 jsou Čína a USA. Paní kolegyně Gardiny. Děkuji, pane předsedo. My bychom chtěli se jednotit ochranu životního prostředí a spojit s hospodářským růstem. To je ústřední téma, které pojímáme konsenzuálně. Účinné Využívání zdrojů je přitom velmi důležité. Potřebujeme tedy takový vývoj, který uspokojí život dnešních situací a nezatíží ani ty budoucí generace. Jsem přesvědčena o tom, že skutečně musíme myslet nově. Potřebujeme novou kulturu. Někdy je to příliš dirigistické, jak se postupuje především tedy na úrovni komise. Toto bylo také vyjádřeno s pravodajem. Mnohé již bylo řečeno řečeno. Já si například dělám starost s tím, že zdanění práce se má převrátit na zdaňování životního prostředí. Zatím nemáme studii dopadů, ale takovéto opatření by mohlo být nebezpečné. Mohlo by to vést k tomu, že vysoké daňové zatížení našich občanů bude nadále zvyšováno. Dále pak eh, také náš zpravodaj Florence se k tomu již vyjádřil. Já myslím, že nejsme povolení k tomu, abychom předepisovali eh, občanům, zda mají jíst více bílkovin či ne. Evropský parlament se také vyjádřil proti eh, nevy nedostatečnému využívání potravin, které jsou velmi často vyhazovány. Takže potřebujeme realistický a konstruktivní přístup. A především musíme podporovat ty návrhy, které umožní, aby malé a střední podniky využily inovační opatření, výzkum, eh, a inovace, to je to, co je nezbytné. Musíme také změnit eh, sektor eh, výrob. Účinné využívání zdrojů je důležité, ale nesmíme pouze eh, mít kritéria ekonomická, ale také jiná. Paní kolegyně Gardini, dovolte mi otázku a pana Bytykofera. Prosím, pane Beauty Koffer. Pane předsedo, paní kolegyně, jenom abych tomu správně rozuměl, když komise navrhuje zdaňovat eh, eh, práci méně a nahradit toto zdaňování tím, že se zdaní eh, zdroje, jak to, že se pak navýší zatížení občanů? To jsem prostě nepochopil. Je-li také skutečností to, že pracovní produktivita vzrostla mnohem rychleji než produktivita efektivita zdrojů, eh, pak si kladu otázku, eh, proč bychom neměli lépe využívat eh, zdrojů, spíš než brzdit ekonomický vývoj. Paní Gardini? Takže když se hovoří o daních, pak musím říci, že jsme ještě nikdy neviděli to, že jedna daň je nahrazena eh, druhou a ta první odpadne. Já jsem pro zásadu subsidiarity a proto to eh, říkám, že daňové dvou eh, výsost mají členské státy. Jde tedy o podporu určité daňové kultury. Nejde o to, aby ze zhora byly stanovovány nějaké daně. Je to tedy téma velmi obšírné. Do dneška jsme zjistili, že vůle posílit eh, určitý pokrok eh, je nedostatečná. Postup není dostatečně rychlý a vedlo to k velkým problémům. Děkuji. Nyní dvě minuty kolega Grote. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, pane zpravodaji, stínoví zpravodajci. Vůle je silná, ale realita tomu nestačí. Když hovoříme o tomto tématu, pak každý by chtěl jít správným směrem, ale jak to udělat? Dobrovolná opatření nikdy se neprosadila dostatečně eh, ani v automobilovém průmyslu, ani jinde eh, Úsporné využívání zdrojů eh, je eh, politika ekologická, zdravotní, zemědělská a tak dále. Týká se to všech možných sektorů. Když se tady dívám na prázdnou lavici rady, tak mě to udivuje. Možná, že eh, dnešní debata bude trošku eh, delší eh, debata ke zprávě kolegy eh, Gerbrandy. Je to téma, které nás bude i nadále zajímat. Je to téma, které ovlivní životní prostředí v Evropě v budoucnosti. Jde tedy o nástroje internalizace externích nákladů. To je nezbytné. Toto se musí zavést. Je to zásada eh, toho, kdo znečiští vodu, vzduch, to musí zaplatit. Zatím se to platí přes zdravotní pojišťovny eh, a platíme to našimi daněmi, paní kolegyně. To je věc, která eh, se musí změnit. A musíme mít také dostatečnou kuráž, abychom také zvládli budoucí výzvy. Stále větší obyvatelstvo světa v Evropě je, bude obyvatel méně, ale světová populace bude velikou výzvou. A proto tato zpráva kolegy Gerbrandyho je dobrou výchozí situací, abychom přemýšleli o nové politice. Eh, komise také musí myslet v životních cyklech. No, musíme se podívat na továrnu, ve které se vyrábí eh, mm, automobil. Zda ta je udržitelná. Musíme mít také kuráž a netrvat na statu quo, eh, protože jinak bychom to velmi draze zaplatili. Eh, děkuji, pane kolego Grote, a na minutu má slovo pan kolega Canonim. Já bych chtěl poděkovat panu Gebrandimu za vynikající zprávu. Přejeme si efektivní hospodářství, které bude šetřit naše stroje. V roce 2020 budeme mít 9 miliard obyvatel na naší planetě a každý se bude snažit eh, vydobít si lepší život. Eh, současná míra využívání zdrojů není dostatečná a víme, že pokud takto budeme pokračovat, eh, tak mm, to eh, nepovede k něčemu dobrému. Nemáme zdroje, které bychom potom potřebovali a proto musíme s nimi nakládat šetrně a musíme překonat veškerou překážku, eh, která se nám staví do cesty. Musíme eh, produkovat inteligentně, spotřebovat inteligentně, potřebujeme hospodářské pobídky a, a eh, také dobře zpracovávat odpad. Pokud jde o skládky, měli bychom být také disciplinovaní a spalování by mělo probíhat pouze v nouzovém případě, když není možná žádná jiná cesta. Měli bychom se eh, také snažit eh, o nové indikátory, potřebujeme k tomu samozřejmě příslušnou legislativu, tak eh, abychom naše zdroje využívali rozumně. Děkuji kolegovi Canony a nyní následuje kolega Šimanský jedna minuta. Ehm, vyvážená politika nakládání se zdroji by měla vycházet ze tří eh, pilířů eh, z recyklace, efektivity a měli bychom eh, všechny stroje dobře využívat co nejlépe. Ovšem bohužel v této zprávě chybí taková rovnováha. Je potřeba být efektivní v oblasti politiky surovin Evropské unie. A v této zprávě se hovoří o zavádění zvláštních daní. Mají být staněny nejenom suroviny, ale eh, má být změněn celý systém eh, prostřednictvím DPH a to samozřejmě negativně ovlivní hospodářskou eh, konkurenceschopnost Evropské unie. Protože pokud zdroje budou stále dražší, je to pro nás nepřijatelné. Musíme se postarat především o to, abychom se rozvíjeli dále a zpráva neodpovídá představám naší skupiny a proto nemůžeme tuto zprávu podpořit. Děkuji kolegu Šimanskému a na dvě minuty má slovo paní kolegyně Hübner. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji za vyváženou eh, práci. Ovšem eh, chtěla bych pohovořit o několika bodech. Předložila jsem pozměňovací návrhy, protože se donívám, že bychom měli naše zdroje využívat lépe. Vše, co děláme, by mělo usilovat o to, abychom dosáhli eh, dalšího hospodářského vývoje. Samozřejmě eh, ekologické hospodářství má svou úlohu, je důležité, ale v dobách, kdy zápolíme s krizí, není možné tady zvyšovat eh, další administrativní břemeno. Pokud bychom například zakázali, aby byl odpad skladován eh, na skládkách, tak bychom se měli především zamyslet nad tím, jestli bychom neměli eh, v první řadě jinak eh, využít suroviny. Doba krize není nejlepší dobou pro zavádění dodatečných eh, dalších daní. A proto bych si přála, abychom takovou doň, daň zavedli teprve později. Pokud jde o živočišné bílkoviny, bude obtížné celé zemědělství koncipovat tímto způsobem, změnit ho. A navíc si myslím, že musíme zohlednit reálné technické možnosti. Z tohoto důvodu množství odpadu nemůžeme eh, redukovat do takové míry, jak o to usiluje zpravodaj. Navíc Například informace pro konečné spotřebitele jsou eh, samozřejmě potřebné, ale měly by být jednoduché a srozumitelné. Podle mého názoru eh, jsou tady eh, důležité aspekty ošetřeny ve zprávě, ale chybí jejich propojení se situací krize. Ta není zohledňována a přitom by zohledňována být měla. si, musíme si především položit otázku, jak vytvoříme pracovní místa pro nadcházející generace. Děkuji vám, paní kolegyně Hübner. A nyní jeden a půl minuty paní kolegyně Úskog. Děkuji vám, pane předsedo. My bychom především při efektivním zacházení se zdroji měli mít na zřetelu to, jak budeme tedy eh, se k tomu stavět a také mít na zřeteli, že zpráva surovin je důležitým faktorem pro konkurenceschopnost. Dále se zde také zdůrazňuje, že dotace musí skončit do eh, oblastí, které poškozují životní prostředí. A proto bychom se měli zaměřit především na zelené pracovní příležitosti. Neboť se také nyní ukazuje, že efektivnost využívání zdrojů souvisí také se zajišťováním dodávek surovin. My jsme závislí například na dodávce ropy a dalších surovin. Jestliže se zaměříme na urban mining, tak přispějeme především k tomu, aby stávající průmyslová odvětví měla také přístup k dalším a novým surovinám. A to znamená dob dobré zprávování surovin a právě proto je tato, dobro, je tato zpráva dobrým základem pro další diskusy a další činnosti. Dále je tomu také tak, že jestliže má být přesunuto zdanění na životní prostředí, o tom musíme dále ještě přemýšlet. A nyní paní kolegyně Gerling. Děkuji vám, pane předsedo. V minulém roce naše frakce uvítala jak cestovní mapu, tak i rozhodnutí rady v oblasti e, využívání surovin. A my také jsme podporovali tuto zprávu zpracovanou z vlastní iniciativy. A já chci poděkovat proto zpravodaji ale já se domnívám, že tato zpráva je pouze katalogem požadavků a neobsahuje strategii vedoucí k cílům. Zpráva obsahuje všechno, na co si můžeme vzpomenout a je tady také mnoho věcí, se kterými nesouhlasím, což je například zdeňování, že také zemědělství má negativní dopady a potom tady také se hovoří o o dotacích, které jsou špatné pro e, životní prostředí. Takže je mi líto, že určité věci nebudeme moci podpořit a to povede k tomu, že se při hlasování zdržíme. Děkuji vám, paní kolegyně Gerling a nyní paní kolegyně Korhola dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Jak se říká v této zprávě, pak jsou před námi opravdu velké výzvy v oblasti surovin. Proto potřebujeme dlouhodobé plánování, a komise má plnou pravdu, jestliže požaduje dlouho udržitelné využívání surovin v Evropě. Také eh, počet eh, spotřebitelů se zdvojnásobí u určitých surovin a právě proto potřebujeme trvale udržitelné řešení. Role Evropy je mimořádně důležitá a zpráva je proto velice aktuální. Tady se to týká také konkurenceschopnosti Evropy. My se snažíme E, především podporovat e, nízkoemisní průmysl a to je také otázka konkurenceschopnosti. Musíme rozumně plánovat a musíme se pohybovat v rámci dostupných surovin. Z tohoto důvodu se domnívám, že nepotřebujeme další legislativní iniciativy. Stačilo by, kdybychom stávající legislativu účinně prováděli. Tady máme nebezpečí, které vidíme již u politiky klimatu. Různé úpravy se překrývají, potom se s nimi mm, Omlouvám se, že vás přerušuji, eh, říká pan předseda, ale hovoříte příliš rychle. Tento signál jsem dostal od tlumočníků. Také se domnívám, že tato zpráva jde nad rámec praktické návrhy jsou zde minimální, ale musíme především brát potaz také lokální podmínky. Například spalování může být v určitých podmínkách dobrou věcí a požadovat pouze přísnější zdaňování v oblasti životního prostředí není účinnou věcí. Já chci poděkovat panu kolegovi Florencovi za jeho práci jako stínový zpravodaj a také za jeho připomínky. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně. Jestliže je tady tolik kolegů, tak paní kolegyně měla také možnost ještě hovořit déle. A proto vás také žádám, abyste nehovořili příliš rychle. Máme možnost, jestliže zasílat také texty tlumočníkům, pokud je hodláte číst. Nyní pan kolega Leinen, jedna půl minuty. Pane předsedající je to skutečně takový nemrav zde číst texty minutu a půl, když člověk nemůže volně přednost své myšlenky, pak je to škoda. Chtěl bych ale využít svého času. Pane komisaři Potočníku, vy jste eh, cestovní mapu eh, předložil jako návrh velké transformace hospodářství, eh, společnosti a potřeby pro tuto velkou transformaci informaci však potřebujete všechny subjekty na všech úrovních. Myslím si, že je dobré, že v Bruselu máte platformu eh, využití eh, zdrojů, totež by pak muselo být také na úrovni členských států, regionů a obcí. Chci se zeptat, zda máte takovýto plán. Pan Bytykofr se právě zeptal, zda plány na efektivní využití zdrojů, eh, což je mm, stejné téma, eh, tak chci připomenout, že my máme Namaza Papas eh, v eh, oblasti ochrany životního prostředí. Máte, prosím, v úmyslu předkládat takovéto plány také ze strany členských států. Ostatní zdroje. Zde bych chtěl jmenovat ministra financí, který hovoří o snižování subvencí, které zatěžují životní prostředí, také začlenění interních a externích nákladů. Jak můžeme získat eh, ministry hospodářství. Eh, pro eh, to potřebovali bychom nové business modely, abychom efektivněji využívali zdrojů. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego Leinene. Modrá karta, paní Merkis. Pane Leinen, umožníte položit tuto otázku? Děkuji, pane předsedo. Kolego Leinen, vy jste hovořil o e, nových e, business modelech a bylo také řečeno, že nerozhoduje jenom technologie, ale také takovéto modely. Eh, dovedete si představit také leasingový model, kde si něco jenom pronajmeme a nekoupíme. Dalo by se to zorganizovat přes servisní službu a eh, držitelem by byl i nadále výrobce. Eh, výsledek by potom byl k dobru spotřebitele. To by jistě také zlepšilo cirkulaci. Ano, děkuji za tuto další otázku otázku. Dosavadní eh, model je, vychází eh, ze potřeby eh, zdrojů. Výrobce něco vyrábí, nestará se o odpad, výrobek do spotřebiteli a pak je také vyhozen. To není možné. Potřebujeme nový model, kde by výrobce byl odpovědný od okamžiku výroby až po eh, recyklaci svého výrobku. Eh, pak by jistě vznikly nové designy produktů, nové eh, odpovědnosti pro zápětné využití zdrojů. Takže tímto směrem musíme přemýšlet. Ano. Děkuji vám kolego Leinen, po druhé kolegyně Klas, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milé kolegyně a milí kolegové. Eh, Leco se si dokážeme vymyslet, eh, popsat, ale skutečností je, že počet obyvatel eh, stále roste a zdroje se snižují. Využívání našich zdrojů musí brát ohled na celý životní eh, cyklus výrobku od výroby přes přepravu až po znovu využití či likvidaci. Vše musí být eh, Eh, udržitelnější. Správné využití zdrojů je správnou strategií pro růst a vytváření pracovních příležitostí v budoucích letech. Eh, jediné politické cíle eh, jsou známy, musí být však koherentní. Sem patří také využívání eh, zemědělských eh, ploch pro zemědělství. Eh, dnes zemědělci spíš hovoří o tom, že jejich půdy jsou zžírány jiným účelem. Zde udržitelné zemědělství v Evropě přispívá silně pro řešení velikých výzev 21. století. Slouží k zajištění Eh, potravinami eh, slouží a zajišťuje také obnovitelné zdroje eh, pro energii, zajišťuje krajinu a biodiverzitu. Strategie tedy musí odpovídat nároku na efektivní využití. Neměli bychom tedy znovu žádat další a další výpočty, podmínky. Spíš bychom měli existující předpisy lépe realizovat. Také stroj lidské práce musí být využíván eh, lépe. Eh, stanovování nových indikátorů, využívání statistických údajů, i to nás stojí také velké peníze. To není efektivní. Neměli bychom si myslet, že můžeme definovat efektivní eh, potravinu. Je to nejenom zdroj energie, ale také dalších zdrojů. Děkuji, slovo má kolegyně Kádenbach. Vážený pane předsedo, pane komisaři, ECR eh, e je eh, konzervativní stranou, takže vlastně dnes ani nechápu, že nejsou ochotni se toho držet. Eh, tedy eh, zachovat to, co je pro nás pro všechny to nejdůležitější, čistý vzduch, půdu a vodu. Já nechápu, že nemohou eh, vyhovět v této věci, protože je naším úkolem tyto věci převzít a naplnit. Máme zodpovědnost vůči současné generaci, ale i vůči generacím budoucím. A to se nám podaří pouze v případě, když budeme pečlivě a střídně nakládat s našimi zdroji. Myslím si, že tato cestovní mapa ukazuje nejrůznější možnosti, eh, jak nejenom zvýšit eh, výkon hospodářství, ale zároveň eh, také udržitelnost životního prostředí. A nechápu ten panický strach před daněmi, o kterém se tady neustále hovoří. Daně podle mého názoru přispívají k životní kvalitě u nás v německém jazyce je v tom vlastně eh, zakotven význam slova řídit. To znamená, my můžeme eh, řídit eh, situaci tak, abychom vytvořili udržitelné podmínky pro všechny lidi v Evropě. Jsou to, daně jsou nástroje k tomu, aby se peníze využívaly tam, kde je to potřeba. Už jsme to tady dnes slyšeli, slyšeli jsme o principu ten, kdo znečištění způsobí, ten potom také nese následky. A e, já si myslím, že musíme poděkovat panu Kebrandymu za tuto zprávu. Myslím si, že ta zpráva e, má budoucnost a myslím si, že v podstatě velká většina ho podpoří, e, tedy tu zprávu podpoří. Děkuji. Dále se přihlásila paní Jordan Romana. Děkuji. Tentokrát máme asi 24,8 lidí, procent eh, lidí eh, v nezaměstnanosti a já si myslím, že je to velmi důležité téma, o kterém bychom měli um, diskutovat, protože to souvisí se zdravou ekonomikou. Ekonomika potřebuje zdroje, potřebuje suroviny a to za takových podmínek, které by umožnily hospodářskou soutěž. Protože nemáme velké bohatství surovin, tak se musíme chovat ještě efektivněji. Ale jak postupovat? Eh, samozřejmě, že nemůžeme méně jíst, méně eh, jezdit a ještě více, více zvyšovat daně. To by nebylo řešení. Je potřeba zdroje vynakládat efektivněji. To je jediné řešení. Je to nová příležitost pro nás, abychom mm, nastartovali eh, nová odvětví v průmyslu, nová centra průmyslová. Evropský parlament už o tom dávno diskutoval a diskutovalo se o tom um, několik měsíců a teď je tady stanovisko a vypadá to, že tady stále hovoříme pouze o, o úsporných opatřeních, ale tak to není. E, my e, bychom měli nalézt způsob, jak oživit naše hospodářství. E, nepotřebujeme žádné další pakty nebo dohody. Je zkrátka potřeba naši občané potřebují, abychom začali přijímat opatření a abychom splnili všechny sliby, eh, které jsme udělali v souvislosti s nejrůznějšími prioritami a pokyny. Měli bychom také eh, vytvořit víceletý evropský rozpočet. Nestačí hovořit o tom, že nízký rozpočet je dobrý rozpočet. Potřebujeme lepší politiku a lepší opatření Například ehm, legislativa by také měla být lépe implementována, měli bychom mít ukazatele, která nám pomohou změřit efektivitu. Měli bychom vytvořit prostor pro inovace, takže prosím, eh, ať komise pokračuje na své cestě. Dále má slovo paní Tamasesku. Pan Tanasesku. Hm, děkuji. Vážení kolegové, odpověď na výzvy se kterými je konfrontována naše společnost v souvislosti s racionálním využíváním strojů, eh, nemá žádnou jednoduchou odpověď. A proto bych chtěl opravdu poděkovat eh, zpravodaji a ostatním za přispění k této zprávě. Je důležité, abychom si uvědomovali, jaký je náš cíl, kam se chceme dostat. A pak už bývá pouze mm, tyto cíle sledovat Mnohé samozřejmě musí být realizováno pouze na lokální úrovni. Eh, Když se například představíme města, tak tam máme velké rozdíly, eh, máme eh, různé situace v Německu, Nězozemsku, kde už téměř nejsou žádné skládky, ale pak jsou jiné země, jako je Rumunsko a Bulharsko, kde je situace zcela jiná. A pak jsou tady i země, jako třeba Švédsko, které jsou již na správné cestě. K prioritám nové vlády v Rumunsku eh, patří také přijetí strategie pro nakládání s odpadem. Je důležité, abychom si uvědomili, že národní a místní orgány hrají důležitou roli Ehm, pokud chceme, aby byla evropská agenda akceptována, ale tyto orgány se také podíví na provádění takových strategií. Na to nesmíme zapomínat. Musíme si získat občany a občanky. Stále více lidí je proaktivní a my musíme udržitelně spot, mít udržitelnou spotřebu. Pan Alois Petele. Evropská komise nám dala dobrý základ pro zpracování této zprávy a právě k tomu blahopřeji zpravodaji a také komisi. My jsme všichni přesvědčeni o tom, že když nebudeme účinněji využívat zdroje, pak také nedocílíme trvale udržitelného růstu. Já také vítám tento široký komplexní přístup, který zahrnuje legislativu, občanskou společnost i výrobce. Také jsem rád, že jsem slyšel, že má vzniknout nový systém, ukazatel, nový systém ukazatelů účinného využívání zdrojů. Také podporuji záměr aby účinné využívání zdrojů bylo začleněno do evropského semestru. Také jsem proto, aby aby byly odstraněny veškeré podpory, které jsou vynakládány eh, na to, že škodí životnímu prostředí. My musíme se především eh, starat o to, aby vznikla nová zelená průmyslová odvětví. Já také jsem proto, aby lépe fungovala v Evropě recyklace. Pokud se týče živočišných bílkovin, tak zde nejde po to, abychom pouze snížili jejich využívání, ale jedná se především o lepší zdraví. Děkuji vám a nyní pan Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. Máme před sebou zprávu Gebrandy a zpravodaji chci pogratulovat. Máme roadmap, cestovní mapu, která nám ukazuje náš cíl a také cestu, kterou se máme ubírat. Na této cestě leží různé překážky. Někdy se hovoří o krizi, někdy o politice úspor a také někdy bývá překážkou subsidiarita. A pak může vzniknout dojem, že to všechno je nemožné. Tato zpráva také hovoří o tom a konstatuje, že je třeba překážky konečně odstranit. Musíme eh, účinně využívat zdroje a nesmíme je drancovat. A právě proto vyzýváme komisaře a také předsednictví, že když chceme trvale udržitelný růst v Evropě, pak musíme využít nástrojů, které máme k dispozici. Potřebujeme také nápravná opatření, které se postarají o to, aby v důsledku těchto opatření se nezvyšovaly ceny. Musíme také více využívat sekundární materiály. Musíme tak také mít možnost přesunout břemeno z práce na finanční nástroje. Ale existují nadále členské státy, které šetří tří v oblasti inovací, to je například u nás ve Španělsku. A kdo brání inovacím, ten také klade překážky v oblasti strategie 2020 pan Kelly. Nejdůležitější je, aby v Evropa byla v budoucnosti konkurenceschopná a aby také zlepšovala prosperitu svých občanů. My v současné době jsme příliš závislí na dovozu surovin a musíme se také podívat na to, jak můžeme suroviny více využívat. My musíme především využívat doma, odpady z domácností a podmínky Eh, na to není existují. A u nás eh, v Irsku také se například na školách používají zelené vlajky a studenti také se seznamují s eh, živím a zajímají se více o životní prostředí. Zemědělství je samozřejmě širokou oblastí. My musíme eh, vytvořit také především zabezpečené dodávky potravin a také musíme potraviny vyrábět ekologicky příhodně podobně. A také energie je důležitá. Někteří eh, lidé lidé také mají své pochybnosti například o, to, o využívání e, uhelných pánví, ale my máme e, také uhlí a také bychom se měli především zaměřit na obnovitelné stroje. A s tím souvisí také výzkum Horizont 2020 a my bychom především měli provádět výzkum v těchto oblastech, měli bychom využívat přírodní zdroje, které máme a já se chci také zmínit o modré ekonomice. Před několika týdny se hovořilo v Bruselu také například o využívání moří a větru ale také je třeba účinně využívat potraviny. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Děkuji. Pan Arsenis. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dámy a pánové, vyslychli jsme spoustu řečníků, což ukazuje, nakolik parlament podporuje iniciativu komise. Parlament má zájem o to, aby se pokročilo. 16 tun odpadu, to je objem odpadů každého občana. To je skutečně velmi náročné. A vím, že mnozí kolegové jsou eh, proti eh, našim postupům. Prožíváme v současnosti obrovskou hospodářskou krizi. A jistě není možné se nižovat pouze mzdy. Abychom dosáhli e, výsledku, je nutné spíše lépe využít surovin. My vítáme tuto směrnici a přejeme si, abychom šli poněkud rychleji. Děkuji, paní kolegyně Pěty Kajnen. Pane předsedo, pokud náš finanční systém kolabuje, tak Samozřejmě, i když to bude nepříjemné, tak můžeme přežít, ale pokud skolabuje náš systém zdrojů, tak eh, s námi bude konec. A to je něco, čemu se blížíme, protože máme stále méně zdrojů. Abychom tomu zabránili, Máme tady tento návrh komise eh, pro efektivní nakládání se zdroji v Evropě a to je dobré, ale musíme se opravdu posunout ještě o kus dál. Potřebujeme definici eh, zdrojů, tak aby do toho byly zahrnuty všechny ekosystémy a musíme lépe eh, ocenit efektivitu využívání zdrojů, potřebujeme ukazatele na národní úrovni a potřebujeme, aby tady byly také začleněny aspekty eh, strategie růstu, evropský semestr, makroekonomické ukazatele. To vše musíme vzájemně propojit. Musíme zrušit ty dotace, které vlastně přispívají k poškozování životního prostředí. A, a pak tady máme uh, také směrnici o ekodesignu, uh, kde jsou určité definice, které se týkají uh, také třeba odpadu, ne, pardon, vynakládání, využívání zdrojů. A já bych chtěla tedy povzbudit komisi, aby v těchto oblastech na tom zapracovala a, aby to tam vše bylo zahrnuto. Já, kolegy Tabajdy. Kolega Tabajdy. Dank. Tisztelt Potocsink biztos úr, kedves kollégák! A Pane komisaři, vážení kolegové, komise zde předložila skutečně dobrý návrh. Chceme Eh, hospodaření je založené na úspoře zdroje. Chceme eh, také dobré řízení odpadu. Rok 2012 je mimo jiné rokem, který je vhodný k tomu, aby tyto záležitosti byly zahájeny. Když se srovnáme s ostatními zeměmi, tak eh, konstatujeme, že jiné země dělají mnoho dalších kroků. E, problém vody v Izraeli je třeba problém, který by se mohl objevit i u nás. Další téma, e, opětné využití odpadu. I to je důležitá otázka. Bohužel je situace taková, že v Maďarsku zatím této oblasti jsme příliš nepokročili. Zatím nedokážeme předkládat dobré výsledky. Systém musí být obnoven a je dobré, že komise navrhuje povinný systém. Kolega Kukovič. Děkuji vám. Pane komisaři, kolegyně, kolegové. Vážený pane zpravodaji, byla vykonána tvrdá práce a vy jste opravdu hodně docílil. A my můžeme říci, že my v Evropě vlastně také trpíme chronickou nemocí a musíme se zotavit. Ale jde o to, že Někteří, kteří se s touto nemocí nevypořádají, pak žijí daleko kratší dobu. My máme kritickou situaci, ale musíme využívat méně zdrojů a podpořit v součas, ve stejné době také růst. Já se domnívám, že účinné využívání zdrojů Eh, je eh, lepší nastartovat nyní než v době hojnosti, protože hojnost není tvůrčí. Je důležité vysvětlovat, že všichni naši občané by mohli docílit mnohé, jestliže jim vysvětlíme, o co jde. Toto je také nejlepší příležitost pro politiku a pro zapojení celé občanské společnosti. Tady máme také pole otevřené pro inovace a pro výzkum a Evropa je dobrým eh, příkladem a také oblastí pro výzkum. My máme rozvinuté trhy a jestliže se všichni budeme chovat ekonomicky, pak ne budeme tak závislí na ostatních a na dovozu surovin. Pan Sonik? Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Ekonomika se nalézá v krizi a máme stále méně zdrojů a právě proto výzva, která je před námi, je velmi velká. My bychom měli znovu popřemýšlet o našich zvyklostech ve využívání zdrojů. Jestliže budeme zdroje využívat účinně, pak nebudeme pouze šetřit životní prostředí, ale také ušetříme, snížíme ekonomické náklady. Jedná se o to, abychom udělali více a potřebovali méně zdrojů. Proto potřebujeme úplně nový model využívání zdrojů. Pokud se týče zajištění ekonomického růstu, pak eh, růst můžeme, eh, růstu můžeme dosáhnout jenom tehdy, jestliže budeme účinně využívat zdroje. Pak budeme konkurenceschopní a vytvoříme nová pracovní místa. Já jsem rád, že tato zpráva se zaměřuje především na inovativní řešení i v těch oblastech, jako například v obchodě. Já se však domnívám, že stižádostivý plán nestačí. Teprve realizace nás přesvědčí. Já jsem také přesvědčen o tom, že současné úpravy bychom měli využívat a neměli bychom vytvářet nové úpravy. Příliš vysoké standardy či kritéria nás mohou dostat do té situace, že některé členské státy se dostanou do špatné situace. A to by vedlo k tomu, že strategie by třeba nemusela být realizována, neboť eh, budoucnost závisí na dnešním využívání zdrojů a proto potřebujeme vyváženou strategii. Děkuji vám a nyní Catch the Eye. Jako první se hlásila paní kolegyně Bazesku. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pro překonání stávající krize musíme nalézt nové modely rozvoje a vývoje. Potřebujeme také ctižádostivou agendu pro růst a potřebujeme také zlepšovat naši kvalitu života. Ale podpora ekonomického růstu musí vycházet z účinného využívání zdrojů. My víme, že minerální zdroje a suroviny nejsou obnovitelné, ani vzduch a voda nejsou neomezeně k dispozici. My již spotřebováváme nyní více, než co nám může země koule dát. V rozvinutých zemích máme největší potřebu na hlavu u určitých zdrojů. Právě pod proto musíme e, využívat určité suroviny a musíme je také recyklovat. Děkuji vám. předcházejících eh, letech jsme prožívali celou řadu krizí, eh, které nám jasně ukázaly, kde problémy jsou, eh, především v souvislosti s užíváním zdrojů. Když se nedostáváme k vzácným surovinám, pak to má negativní dopad na hospodářství. Využití zdrojů pro budoucnost, to je největší výzva, které musíme čelit. Zcela jistě místě prostě nesmíme dělat pouze to, že budeme vytvářet nové orgány, které budou vypracovávat strategie, které se pak nebudou realizovat. Potřebujeme nové iniciativy a nové projekty. Jsem přesvědčena o tom, že tyto projekty a iniciativy mohou vést k cílům. Pokud zdroje využíváme účinně, tak to znamená, že to musíme udělat nezávisle na všech. Děkuji, paní Pipau. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych přivítat tuto zprávu. Jde o to, aby zdroje byly využívány efektivně, především po uz na využívání zdrojů několikrát. Je nutné také eh, učinit opatření, aby se suroviny eh, využívali dostatečně. Eh, podporuji také to, že eh, musíme lépe využít odpadu. To znamená, že je nutné propojit eh, takové plány, které je možné propojit, tak aby suroviny mohly být recyklovány a znovu používány. To je lepší než jenom sběr a přepravu. Jde tedy o rozumnou kategorizaci odpadů, tak aby spotřebitel také mohl si si vybrat takový výrobek, který se dá lépe recyklovat. Jednotné vyřešit problém skládek a také spalování nevyužitelných odpadů. Musíme dále pracovat na uvědomění si těchto problémů. Zde apeluji na regiony a vlády. Kolega Pereira. Obrigado, presidente, senhor comissário. A sociedade... Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Průmyslové země jsou odpovědné za to, že eh, využívají eh, mnohou energii a také minerály. Nyní potřebujeme takovou strategii, která umožní veřejné zájmy chránit s ohledem na potřeby dnešních i budoucích energií. Recyklace, opětné využití, odstranění eh, výrobků, které mají krátkou životnost. Toto všechno je nezbytné, ale nesmíme to přenechat jenom trhu. Trhu, který normálně žije z rentability udržitelné využívání zdrojů, to znamená také začít myslet jinak eh, v oblasti spotřeby i výroby. Momentálně máme energetické toky, které eh, jsou eh, málo úsporné. Toto musí skončit. Velmi často se přepravuje na dlouhou eh, vzdálenost. Doposud jsme měli systém, který ukázal, že to, to není udržitelné. Eh, dokonce i skeptici eh, ke klimatickým změnám musí eh, akceptovat, že zdrojů bude stále méně a poptávka po nich bude růst. Ovšem samozřejmě málo sledujeme také kvalitu lidských zdrojů. Pokud se podíváme na dokument komise z roku 2010 Evropa 2020, tam se uvádí, že Evropa má mnohé silné stránky a že můžeme spoléhat na talent a kreativitu našich občanů, ale možná možná, eh, eh, že autoři si některé věci eh, neuvědomili a jsou tady různé ideologie, které se tady projevují. Výdobytky lidí v Evropě v oblasti vědy, umění a dalších oblastech jsou opravdu nebývalé, ale musíme se položit otázku, proč vlastně tady možná nejsme vepředu před místy eh, na zemi, kde lidé nebyli tak eh, nadaní. Paní McGuinness, eh, děkuji, děkuji zpravodaji. Vaše zpráva v podstatě někde byla schodnota několika slovy. A pan komisař navrhoval, že bychom měli mobilizovat naše úsilí, měli bychom používat méně eh, slov, ale měli bychom být přátelštější vůči lidem, protože když si přečtete tuto zprávu, tak to spíše paralizuje, než mobilizuje. Ale já samozřejmě chápu, že vaše záměry byly dobré. Eh, pokud jde o používání eh, půdy, tak souhlasím s paragrafem 56, pokud jde o užívání půdu, ale my musíme samozřejmě produkovat více a využívat k tomu méně zdrojů v Evropské unii. Myslím si, že odstavec 57 je také velice eh, rozumný, pokud jde o zvyšování povědomí spotřebitelů. Ovšem odstavec 52 takový není. Takže možná, že bychom měli používat opravdu méně slov, nemělo bych jich být 700, 1700, ale eh, opravdu neměli bychom tolik eh, plítat. Eh, kole, pan Matula. Efektivní používání zdrojů a energií je důležité pro trvalý a udržitelný vývoj Evropské unie do roku 2020 i později. V nadcházejícím desetiletí obnovitelné zdroje energií budou svým podílem vyšší než fosilní paliva. Ale e, je tady ještě nevyužitý potenciál v oblasti obnovitelných energií. Zemní plyn v budoucnosti v energetickém mixu Evropské unie bude mít i nadále význam za předpokladu, že budou e, využívány i jiné e, typy využívání eh, zemního plynu. Musíme mimo jiné také přihlédnout k tomu, že někdy je potřeba vynaložit velikých investic, aby se energie přepravovaly z jednoho členského státu do druhé. Možná, že bychom mohli ovšem do toho vzbudit zájem soukromých investorů do těchto infrastruktur. Děkuji. Vážený pan předseda, vážený pan komisár. Vážený pane předsedo, pane komisaři, kolegyně a kolegové, chtěl bych pogratulovat panu zpravodaji za velmi dobře odvedenou práci a e, pokud budeme pokračovat tímto tempem při nebeefektivním využívání přírodních zdrojů, e, tak to bude e, dlouhodobě nezodpovědné a neudržitelné a má to negativní účinky na životní prostředí, přináší to vysoké ztráty podnikům a hospodářství. Všichni vědí, že Evropa nemá dostatek přírodních zdrojů a musí s nimi dobře hospodařit. Eh, hospodářská a finanční krize také ukazuje, že Evropa naléhavě potřebuje nové stroje a nové způsoby udržitelného hospodářského růstu. Ukazuje se, že je nevyhnutelné, abychom skloubili hospodářské, sociální a environmentální politiky. Potřebujeme nový eh, strategický a vizionářský přístup Evropské unie, který by byl hodný 21. století. Děkuji a na závěr se hlásí pan Luhan. Děkuji, pane předsedo. Evropa účinně využívá své zdroje, ale my potřebujeme nové modely pro chování spotřebitelů. Potřebujeme také novou zprávu v oblasti chování spotřebitelů. My musíme také restrukturalizovat energetiku v Evropě. Musíme dát přednost také lokálním a regionálním zdrojům. Evropská komise by měla stanovit závazné cíle pro veřejné zakázky v oblasti energetické infrastruktury. Toto by mělo být součástí strategie Evropy budoucnosti. Další řečník se nyní o slovo nehlásí. Pokud tomu tak není, jak vidím, tak má slovo pan komisař Potočník. Děkuji vám. Nejdříve bych chtěl říci, že toto byla první plenární diskuse, na které jsem byl přítomen a bylo to velké povzbuzení. Já, pokud bych chtěl reagovat na všechno, co bylo řečeno, Eh, pokud se týče odpadních vod, eh, povzbuzení povědomí, cíle, ekodesign, investice, odpad a tak dále, tak by mi to spotřebovalo mnoho času. Neboť opravdu my tady hovoříme o komplexní materii a právě proto není snadné o tom hovořit. Já jsem eh, komisařem pro životní prostředí a já bych chtěl reagovat na určité obavy, které byly zmíněny, které jsou ve vztahu k s ekonomikou a vztahují se také k současné situaci a také pro, k tomu, proč musíme podpořit doporučení v této zprávě. Začneme-li 20. stoletím, tak ve 20. století se začal projevovat model, který byl intenzivní z hlediska využívání zdrojů. Čtyřikrát se zvýšil počet obyvatel, zvýšilo se také využívání zdrojů a všechny ostatní věci s tím spojené, což vedlo k tomu, že také ceny zdrojů neustále se snižovaly. A také vlastně jsme si nikdy neuvědomovali důležitost zdrojů. A toto se nyní mění, protože populace se stále zvyšuje. V roce 2050 nás má být 9 miliard. A také se hovoří ve zprávě o tom, že v roce 2030 můžeme očekávat o 4 miliardy občanů e, e, navíc, kteří se dostanou do střední třídy. Na to mají právo, ale nedostanou se do střední třídy, jestliže budeme nadále vycházet z modelu 20. století. Co to znamená pro Evropu? Evropa je mimořádně závislá ceny v eh, oblasti cenách zdrojů, neboť ceny zdrojů v minulém desetiletí stále stoupají a toto je trend, který očekáváme v následujících pěti letech a také volatilita cen surovin je obrovská. Takže evropský podnikatelský sektor v současné době se nam, zaměřuje svou pro, pozornost především na produktivitu zdrojů. Tam vidí podniky příležitost i výzvu. To znamená, že eh, podniky sledují suroviny a energii, která je na kritickém mm, prahu. Ale tady máme také další zdroje, jako je například voda a půda, což budou důležité věci v budoucnosti. Zatím se tolik nezaměřujeme na přírodu, ale to ještě přijde. To jsou změny, kterými se musíme vypořádat. A jak je toto propojeno? s příběhem, ve kterém žijeme. To je znamená krize, růst, který potřebujeme, potřebujeme také pracovní místa. Tak, jak řekl Oli Ren včera, kdy bychom měli stříbrnou kulku, tak už bychom ji dávno vypálili, ale nemáme ji. Takže my musíme trpělivě pracovat a v určitých oblastech je Evropa silná a kde může se stát silnější. To je například znalostní technologie, talent, výzkum a tak dále a také je to účinné využívání zdrojů. A proč? Protože využívání menšího množství energie, vody, surovin, využívání využívání produktů, které lze recyklovat, je také ekonomicky rozumné a to je stávající trend, který je součástí jak podnikatelského, tak i e, obchodního světa. Takže my tady hovoříme o odolnosti ve všech těchto oblastech. My hovoříme o tom, že všechny tyto věci jsou velice naléhavé a především je naléhavá implementace celé této strategie. My máme evropský semestr a tam musíme také zdůraznit směr zaměřený na účinné využívání zdrojů. Eh, někdo tady hovořil o tom, že se nesmíme bát daní. My pouze navrhujeme, aby se zdaňování přesunulo, abychom nezdaňovali práci, ale měli bychom daně přesunout například ke skládkám. Měli bychom zdaňovat skladování odpadů. A to je smysluplná věc, protože my v současné době musíme nalézt také veškeré rezervy ve veřejných financích. To není věc, kterou bychom mohli dnes ignorovat. Když o tom diskutujeme s členskými státy, tak oni si to také uvědomí. V závěrech Rady z března 2012 tento trend členské státy pod podpořili. My pracujeme na implementaci cestovní mapy, letos se zaměříme především na vodu, také zahájíme takzvanou platformu e, transpozice a transformace surovin a toto bude také součástí sedmého ekologického plánu, bude to velice důležitá část a opravdu jde především o provádění všech těchto plánů. Brzy o těchto plánech budeme také rozhodovat a budeme o tom hovořit. Nebude se to týkat pouze těchto plánů, bude se to týkat zelené ekonomiky, ale nebude se to týkat pouze Evropy, ale bude se to týkat celého světa, protože toto jsou věci, které potřebujeme globálně. Na závěr, kdyby bylo všechno v pořádku s hnědým růstem, pak bychom dnes nediskutovali o zeleném růstu. Ale takzvaný hnědý růst má své hranice a to musíme vzít na vědomí jak politici, tak i biznis. A když hovoříme o zeleném růstu, pak hovoříme o tom, jak vytvořit budoucí růst, který může přinést větší prosperitu než stávající hnědá ekonomika. Nechci tady malovat žádné katastrofické scénáře, to k tomu nedojde. My jsme inteligentní druh, ale trvale udržitelná budoucnost to není volba, to je bezpodmínečně nutná záležitost. Já vám děkuji, děkuji především těm, kteří zde zůstali až do konce rozpravy. Děkuji vám. Pane komisaři, děkujeme vám za závěrečné poznámky. Závěrečné slovo této debaty má zpravodaj pan Gerbrandy. Pane předsedo, děkuji vám. Především bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří mě podpořili v této zprávě, což mě velmi těší. Naslouchal jsem vám pozorně a myslím si, že zde zajišťuji silný konsenzus ohledně závěrečného cíle, což je e, rozumné využívání zdroje. E, co se týče cesty a tempa, tam si ještě nejsme zajedno. Ale chtěl bych říci, že tempo, které si můžeme dovolit, nezávisí na vás, na Evropě. To je tempo stanovované celým světem. Konstatujeme, že toto tempo je tak vysoké, tak silné, že si nemůžeme dovolit eh, neuskutečňovat náročné projekty a cíle. Jako design byl kritizován. Ale k tomu bych chtěl říci tolik, že nediskutujeme o legislativním textu, spíš jde o text politický text politický, který stanovuje hlavní směry budoucí politiky. Nejde tedy o detailní otázky toho, jak je možné to udělat, jako to bylo ve směrnici o ekodesignu. Jde o to, že při plánování našich výrobků musíme zohlednit to, jaké zdroje jsou zpracovávány a jak je možné je zase využít. Pane předsedo, nejdůležitějším aspektem této zprávy je to, že my eh, jako parlament vyjadřujeme silné poselství, podporujeme komisi, eh, chce-li jít dál na cestě, eh, která již byla zvolena. Je nutné samozřejmě pokročit, ale to nestačí. Potřebujeme ještě náročnější agendu než to, co navrhuje pan Potočník. Jde o implementaci, ale také legislativu. V dnešní diskuzi jsme zbudili dojem, že to je buď a nebo, ale musí to být obojí. Potřebujeme stávající zákony i nové zákony. Pane předsedo, obracím se nyní na radu. Potřebujeme silný signál z parlamentu, z komise na adresu členských států, abychom řekli, že chceme pokročit v této náročné agendě, ne protože se nám to líbí, ale protože je to nezbytné pro eh, ekonomiku. Eh, finanční finanční trhy nebudou čekat na záchranu eura, ani svět nebude čekat na to, že my rozhodneme lépe využívat našich zdrojů. To musíme udělat dnes, nikoli zítra. Pane Gerbrandy, děkuji vám moc krát za vaši zprávu. Debata je tímto ukončena, hlasování bude zítra ve 12 hodin. Nyní se dostáváme k následujícímu bondu, bodu.